řízení kontrol pro zajištění uplatňování předpisů v oblasti potravin a krmy. E, proto toto bude zveřejněno v závise této schůze. Lhůta začne běžet od zítřka 20. 1.